chci vám říci, že zpráv Lavi, zpráva je o opravném rozpočtu 1 lomen 2013, který se týká výdajů v souvislosti se vstupem Chorvatska do EU a zpráva BG, která se týká změny interinstitucionální dohody ze 17.5.2006 o rozpočtové kázni pro zohlednění potřeby výdajů Chorvatska vzhledem k jeho vstupu do Evropské unie, tyto dvě zprávy byly staženy z pořadu jednání. Předseda parlamentu toto vysvětlil detailně 10.6.2013. Rada nebyla schopna včas sdělit svůj postoj parlamentu v této věci a proto parlament tento týden se nemůže vyjádřit těmto dvěma důležitým rozhodnutím a již přistupujeme hlasování o zprávě Davida Martina, které se týká prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi ES a Střední Afrikou. Hlasujeme. Pro?